Budeme pokračovat bodem 20, což jsou sdělení předsedy. Nejdříve jde o jmenování zpravodajů a zpravodajek pro jednotlivá stanoviska. Máme tady zprávu, které se autorizuje rakousko rumunsku akceptovat v zájmu EU eh, přistoupení Peru 1980 Hákské umluvy o e, civilních e, aspektech e, únosů dětí, pan Čambasky. Za druhé, zpráva Hákské úmluvy, opět pan Čambasky, bod číslo čtyři, to se týká Hákské umluvy o civilních aspektech. Ne, to už jsem řekla, omlouvám se. Bo číslo 5. Jurisdikce a vymáhání eh, rozhodnutích v otázkách manželství. Pan Zvěvka a prováděcí zpráva na základě zprávy komise, která byla učená radě o environmentální odpovědnosti, která se týká prevence a zmírňování eh, škod. To dostane paní Ferrara. Potom stanoviska. Za prvé, to jsou třetí země, jejichž občané mají vízovou povinnost při eh, překročení eh, vnějších hranic a naopak seznam těch, kteří jsou eh, z této povinnosti výjimuty, tak to dostane paní Hautala. Dále, ochrana zaměstnanců před riziky, které souvisí s vystavením karcinogenům nebo mutagením lánkám v práci. Pan Chryzogonos. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě, paní Bergeron. Dále spolupráce mezi národními orgány, které odpovídají za eh, legislativu ochrany spotřebitelů, to je pan Chrysoponos. Dále eh, řešení geoblockingu a dalších forem diskriminace na základě hm, občanství eh, spotřebitelů. Zatím nemáme konkrétní osobu, ale bude to někdo za SAD. Šestka eh, dohoda mezi Spojenými státy a EU o ochraně osobních údajů, které se týkají prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů. Pan Džambasky. Dále dohoda mezi EU a kanadskou vládou o provádění legislativy hospodářské soutěže. Pan Lebreton. Obecná revize parlamentních, eh, parlamentního jednacího řádu, eh, to si beru já sám. Dále koordinace některých ustanovení, která jsou eh, zakotvena legislativou nebo administrativními kroky členských států, byl to někdo za EPP, žádné konkrétní jméno ještě nemáme. A potom možnosti EU pro zlepšení přístupu k lékům, to dostane pan Durán Dále, koordinátoři se rozhodli, že vyzvou Evropskou občanskou, občanskou společnost pro další jednání. Ale jsme se dohodli na eh, studii eh, politickém útvoru k vztahům mezi směrnicí o ekodesignu a eh, směrnicích o spotřebitelských prodejích. Tolik sdělení předsedy. A my můžeme pokračovat. Bodem 21. Spravodajkou tohoto bodu je paní Hautala. Požádala o odklad hlasování na září. Znamená, tento bod přesouváme na září. Dále bod 22. To je eh, uznávání profesních kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. Budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 24 byl stažen. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, 27, 28 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 29 pro. Proti. Zdrželi se. To budeme muset ověřit elektronickým hlasováním. Hlasujeme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 29. Hlasování ukončeno. Přijato. Třicítka pro, proti, zdrželi se. Opět ověříme elektronický výsledek. Zamítnuto. 31 pro. Proti? Zdrželi se? Jenom abychom měli jistotu, tak eh, prosím ještě jednou elektronické hlasování, byť se domnívám, že jsme to zamítli. Je tomu tak. 32 pro, proti. Opět raději elektronicky. to. Nyní 33 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Bod 2. Pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Tři, trojka a 37. Pro, proti. Zdrželi se, přijato. 38 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 až 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se přijato 51 pro, proti, zdrželi se přijato 52 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička a 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, raději budeme hlasovat elektronicky. and it has been rejected. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato 59 až 60 pro, proti, zdrželi se, přijato 61 pro, proti, zdrželi se, přijato 9 62 pro, proti, zdrželi se, přijato 63 pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, hlasujeme elektronicky. Přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato.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 zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Přijato. Blahopřejeme paní Baršerán. Následuje hlasování o bodu 23, což je ochrana proti účinkům právních předpisů, které jsou přijímány nějakou třetí zemí, uplatňovány mimo, jiné, mimo její území. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Přijato. Blahopřejeme paní Ferrara. A tím jsme prošli hlasování. Tímto vám děkuji. A my budeme pokračovat bodem 24, což je slyšení. colleagues. Milí kolegové, milé kolegyně, budeme pokračovat. Následuje slyšení o promlčecích lhutách u e, dopravních nehod, o tom, jaký je současný stav a, a eh, jaký je výhled. Prosím všechny v sále o ticho. Děkuji. Rád bych začal tím, že se omluvím našim hostům, našim řečníkům za um, prodlevu. Bohužel jsme nebyli schopni se uh, tomu časovému posunu vyvarovat. Je pro mě opravdu velkým potěšením tedy mít naše vážené řečníky, které jsme pozvali na slyšení, že organizuje náš výbor. Pro mě osobně je to velmi zajímavé. Já jsem totiž mimo jiné také zpravodajem k tomuto tématu. Takže už jsem opravdu nedočkavý si vyslechnout projevy řečníků. Promlčecí houty eh, u eh, nároků třetích eh, stran se velmi liší v členských státech. Eh, právní systémy v kontinentální Evropě se eh, týkají většinou prekluzivní lhuty, což je doba po uplynutí toho, kdy daná eh, lhuta nebo ten nárok je považován za ukončený. Naproti tomu v jiných zemích, například v království, fungují promlčecí lhuty, kde uběhne lhůta, ale nárok jako takový nezaniká. Máme tady různé eh, legislativy, které se týkají těch promlčecích hůd, uplynutí hůd, anebo v případě eh, také přístupu k nezletilým nebo osobám s postižením. Týká se to také schopnosti zastavit to plynutí lhůt nebo ho přerušit. Přezranční nehody a časové lhuty, které se uplatňují na to vznesení nároku, tak eh, jsou většinou determinovány na základě legislativy daného členského státu, kde dojde k nehodě. A v to v souladu s nařízením Řím 2 a článkem konkrétně 15. Eh, národní legislativa k těmto lhůtám může být velmi složitá a oběti eh, často nejsou z členských států seznámeny jde ten členský stát, kde se momentálně pohybují, kde cestují. Kromě toho zde jsou ještě navíc rozdíly u těch různých eh, předpisů, které se týkají promlčecí lhů, což může sebou nést nežádoucí účinky pro oběti, protože to vytváří zbytečné překážky jejich právu na včasné eh, řešení sporu za rozumné náklady. V našem výboru už jsme měli diskuzi eh, na toto téma v říjnu Vyslechli jsme si také předběžná zjištění expertů eh, paní doktorky Jenny Papetas a pana doktora eh, Marka Bonaho. Eh, zadali jsme jim, nebo dostali jako zadání studii k přidané hodnotě a jejího posouzení. Dnes tady máme k dispozici videozáznam ke zjištěním tohoto Eh, případu této studie a také eh, vysvětlují tu studii. Máme to v čas, součástí, je to součástí EAVA, eh, tady je vyhodnocení Evropské přidané hodnoty. Cílem našeho slyšení je schromáždit europoslance, zainteresované strany, experty, tak, abychom mohli společně diskutovat o případné potřebě další konvergence vnitrostátní úpravy promlčecích hůd u přezraničních dopravních nehod. Máme zde eh, zástupce z evropských asociací eh, právníků, kteří řeší eh, úrazy z těchto nehod. Dále tady máme zástupce komise a, další zainteresované strany, které přispějí k diskuzi. Předtím, než dám slovo prvnímu řečníkovi, tak bych vás rád informoval o tom, že toto slyšení se vysílá na webu a vystoupení řečníků i účastníků budou zaznamenány. Teď bych rád předal slovo panu Filipovi Mítovi, Mídovi, který je členem um, Obecné rady pro Anglii a Wales a akademického výboru uh, pro uh, panevropskou organizaci uh, právníků, kteří řeší, uh, řeší osobní újmu. Byl aktivně zapojen v této oblasti, vydal několik dokumentů k promlčecím hůtám u dopravních nehod. Pane Míde, kvůli tomu spoždění, ke kterému jsme se dostali, bych vás rád požádal, zda byste se eh, omezil na desetiminutové vystoupení. Děkuji. Uh, good morning. Dobrý den. Dobré dopoledne. No, po událostech 23. června už zde nebudu prezentovat názor žádné konkrétní země. Když hovoříme o takzvaném posttraumatickém eh, problému po dopravní nehodě, tak musím říci, že já sám nyní trpím tímto traumatem po nehodě. Tedy budu hovořit spíše jménem organizace POPIL, tedy celoevropské organizace Ty zabývající se touto problematikou. Je to Združení právníků, kteří eh, se specializují na tuto oblast a zejména na žaloby týkající se dopravních nehod. Připravil jsem i dokument. Ten je k dispozici a vyjádřím se okomentuji jej a vynasnažím se vměstnat do desíti minut. Kontext je něco, na čem zde neobvykle záleží, tedy abych rekapituloval legislativní pokrok, jež, jehož bylo dosud dosaženo. Vše je kodifikováno ve směrnici 2009-103 EC. Tam jsou harmonizovány minimální předpoklady pro e, neživotní pojištění na jednotném trhu a e, není třeba už kontrolovat e, jednotlivé pojistky. Na čem zde záleží, na čem je třeba budovat dále, totiž důležitý princip srovná nespravedlitelného zacházení s obětí nezávisle na místě, v němž došlo k nehodě. My už máme požadavek minimálního pojistného krytí pro oběti těžkých nehod, které musí být plně odškodněny, pak možnost vnést nárok, tedy včetně přímé žaloby proti pojistiteli, to už je evropské právo, nikoli pouze právo zakládající se na právu dané členské země. Rovněž máme povinnost notifikaci eh, v zemi, v ní, která je mateřskou zemí eh, žadatele a v jazyce a s využitím postupu, které, se kterými je obeznámen, které zná. Tedy, když hovoříme o takzvaném vývozu systému likvidace škod do země domicilu žadatele a ustanovení o možnosti podat přímou žalobu proti pojistiteli. Ale to předpokládá, že zde hovoříme o soudu, v nímž sídlí eh, žadatel. Ale Problém zde spočívá v tom, že když hovoříme o přestupkovém řízení, eh, tak eh, zde musíme zároveň hovořit o stanovení eh, řádného a správného práva. To může být právo, ať už země, v níž došlo k nehodě, případně země, již se řídí pojistná smlouva pojišťovny. Takže zde máme nesoulad. Na levné straně kodifikující směrnici, která má jako základní cíl eh, harmonizovat normy pro přístup ke spravedlnosti, které umožní žadatelům eh, nárokovat si eh, na náhradu škod, nezávisle na tom, kde došlo k nehodě. A pak máme ale ten problém, jak stanovit příslušné um, řádné stanovené právo, což může někdy um, víceméně nechat žadatele na holičkách z důvodu právní nejistoty a nejasnosti. Tady se domníváme, že se jedná výslovně o překážku v přístupu ke spravedlnosti. Uh, je zde jednak právní nejistota, co se týče toho, jaká práva vlastně platí. A to v praxi znamená, že určité nároky e, se vůbec nevznesou, nejsou uplatňovány, protože se někdo domnívá, že byly promlčeny, anebo e, tedy buď e, se má za to, že byly promlčeny, anebo existuje domněnka, a to z důvodu neznalosti soudců, že k promlčení už došlo. A důvodem je, že tady se kardinálně liší promlčecí huty. Jeden rok ve Španělsku, deset let ve Francii. Pak diskreční pravomoci soudu, například ve Spojeném království existují, v jiných zemích ne. Od kdy začíná běžet doba eh, počítaná, eh, která je nutná, aby byl národ promlčen. To jsou velice různá ustanovení. Pak máme přístup nezletilých, případně jiných zranitelných osob, které například nejsou způsobilé eh, k právním úkonům v některých eh, právních eh, řádech je možné eh, přerušit promlčecí lhutu, v jiných nikoliv a v některých je možné například zastavit tu lhutu tím, že zahájíme řízení, případně provedeme řízení a tak dále. Je tam tedy tolik různých možností a tolik nesrovnaností, že opravdu jak u dětí, tak u osob nespůsobilých k právním úkonům to může být být či nebýt v oblasti přístupu ke spravedlnosti. Dám příklad. Pokud nevzneseme žádost týkající se neznetilého včas, například ve Spojeném království mají děti více práv, jsou lépe chráněny, je docela možné, že dítě přijde o možnost nárokovat škodu. Může to rovněž vést k takzvané eh, satelitní eh, právním postupům, kde například se snažíme dobrat eh, rozhodného práva. Pak, aby si právník zajistil jistotu, vše se prodražuje, protože ten právník musí sám konzultovat jiné právní služby ohledně jiných práv. E, pak se rovněž právníci snaží pojistit tím, že vznášejí žaloby dříve, co nejdříve a dokonce i proti různým podezřelým, případně různým obžalovaným, no a někdy se domnívají, že možná by jim mohlo něco uniknout, a dokonce si nejsou vědomi, že mohou pokračovat v nárokování škody proti tomu správnému obžalovanému. Tedy eh, často dochází k takovémuto roztříštění sil a rovněž eh, to znevýhodňuje oběť. Tedy jde mi o to, že promítčeci lhůly existují, existují i pravidla, eh, to je projev veřejných politik, Tedy je možné vznést nárok, ale pouze do vypršení určité lhůty. Ale jak to vypadá na celoevropské úrovni? Máme eh, povinné, povinně uplatnitelný pra, eh, nárok eh, žalovat pojišťovnu, ale v praxi spíš jde o to, že Eh, když je nejasno, tak eh, vše eh, nakonec se bude řídit právem členského státu a zde, i když jsou určité překážky, tak v podstatě ta kodifikující směrnice sice prosazuje přístup ke spravedlnosti, ale děti a zranitelní jsou poškození. Anomálie, o nich zde hovořím, spočívají v následujících eh, skutečnostech. Proč by měl pojistitel eh, na trhu A nechránit pojištěného, pojištěnou oběť, která eh, se snaží vznést nárok v rámci před promlčecí lhůtou ve státě oběti na trhu B, pokud převažující veřejná politika členských států požaduje, aby e, pojistitelé a ti, kteří platí pojistky, tato rizika kryli, proč by tedy měl mít pojistitel na trhu A konkurenční výhodu a oběti e, nehod na trhu A e, nevýhodu? proč by měli pojistitelé na trhu A a B, přestože se jedná stejnou firmu, měli těžit z různých pravidel, když hovoříme o jednotném trhu. Tedy z pohledu jednotného trhu tvrdíme, že zde e, jsou známé anomálie, které nastolují e, neférovou hospodářskou soutěž. Stejně tak eh, z pohledu promlčecích hůd existují anomálie, které znevýhodňují oběti. Jedná se o velice stručné podání a e, za, e, s tím, že přece máme e, přímé právo vznést nárok či žalovat pojistitele, této anomálie by se měly odstranit v zájmu plné harmonizace. Myslím si, že jsem dodržel svou lhůtu, desetiminutovou. Děkuji, říká předseda. Děkuji rovněž za tuto prezentaci. A A nyní ve druhé části která se týká eh, pohledu na věc ze strany pojistitelů a obětí. Máme tady pana Nikola Jaumar, vedoucího oddělení pro osobní pojištění, eh, generální pojištění a makroekonomii z Insurance Europe a rovněž pana Köna van Fonterchema, Eh, generálního ředitele Združení rodičů obětí cestovních nehod v rámci Evropské federace obětí dopravních nehod. Zde rovněž se omlouvám, pokud jsem špatně vyslovil vaše jména a prosím o stručnost, kdybyste byli tak hodní 10 minut. Pan Žaumár jako první. Yes, thank you. Thank you very much, Mr. Svoboda. Děkuji vám, pane Svobodo, za to, že jste dal možnost našemu odvětví, aby se také vyjádřilo v promlčecí hůctě v rámci vašeho eh, slyšení. Naše asociace Asociace je federací, máme 43 členů národních asociací, zastupujeme 98 pojistného v Evropě, takže se cítíme kvalifikováni vystoupit jménem odvětví. Pojistné motorových vozidel představuje zhruba třetinu neživotního pojištění, je to tedy klíčový pilíř našeho odvětví a tak máme zvláště velký zájem o to účastnit se jakýchkoliv diskuzí o právním rámci, v rámci něhož se pojišťovny pohybují. Pojištění motorových vozidel má zajistit, že při nehodách jsou oběti chráněny a proto vítáme tuto příležitost zúčastnit se dnešní rozpravy. Já bych začal své vystoupení tím, že se zmíním o roli, kterou um, pojišťovny motorových vozidel sehrávají při ochraně uh, obětí a jaký je tady právní rámec na úrovni EU. Přejdu pak k promlčecí lhůtě, konkrétně k tomu, jak uh, problém vnímáme, jaká řešení vidíme a zmíním také poskytování informací a harmonizaci. Začnu tedy krátce evropským rámcem, eh, v němž naše pojišťovny odpovědnosti zařízení motorového vozidla působí. Směrnice byla schválena za tím účelem, aby ochrana obětí při nehodách byla adekvátní napříč EU. Řada velice důležitých ustanovení vede k dosažení této adekvátní ochrany a jsou obsaženy v tzv. kodifikující směrnici o motorových vozidlech z roku 2009. Dalším hlavním cílem směrnice, který souvisí s tím prvním cílem, je usnadnit volný pohyb osob v EU. Směrnice o pojištění motorových vozidel vyžaduje, um, aby všechna motorová vozidla provozovaná v EU byla pojištěna uh, odpovědnosti za jejich provoz. Nicméně situace se vyvinula tak, že jsou tam i nová ustanovení, která zajišťují očkodnění uh, v případě um, nehod um, a usnadňují také přístup obětí k odškodnění. Například mezi ustanovení platí vytvoření národních úřadů, která zajistí odškodnění v případě, že vozidlo, které bylo vyníkem, nebylo pojištěno. Je tam také povinnost pojišťovny zareagovat vůči poškozené straně odškodněním do tří měsíců a směrnice také zajišťuje, aby oběti měly nárok na to žádat odškodné ve svém státě a nikoliv ve státě nehody. Takže eh, na eh, závěr úvodu bych řekl, že si myslíme, že systém očkodnění, jak je zaveden touto směrnicí, funguje dobře při očkodňování mm, ne, ne, eh, obětní nehod a měl by být tedy zachován. Pokud jde o náš pohled konkrétně na dnešní téma, tedy promlčecí lhůta u dopravních nehod, to je věc, kterou eh, jsme se také zaobírali v roce 2007 a 2008 a eh, obírala se tím také komise v konzultacích v roce 2009 a 2012. Já bych tedy dnes vyšel z diskuzí, které jsme vedli již tehdy, dříve, jak s poslanci, tak dalšími zainteresovanými subjekty. A názory Insurance Europe se v tomto ohledu nezměnily. Ale pochopitelně, že jsme připraveni diskutovat o nových aspektech, které možná vyplývají z nové studie, kterou si zadal Evropský parlament a která dnes bude také představena. Takže vy se ptáte, zda tady jsou nějaké konkrétní obtíže, které, na které narážejí oběti dopravních nehod v důsledku různých pravidel ohledně promlčecí lhůt a prekluze v EU a jakým způsobem tyto obtíže řešit. Ty obtíže tady jsou vnímány především ve dvou ohledech. Jednak je to dopad promlčecích lhůt, které jsou v některých členských státech příliš krátké na to, aby bylo možné vnést eh, žádost o odškodnění, anebo eh, je zde vnímán nedostatek informací o různých pravidlech v členských státech. První otázka tedy stojí, jakého rozsahu celý problém je, jak často oběti nehod narážejí na problémy, které pramení z různě dlouhých promlčacích lhůt. Kdybychom měli problém kvantifikovat, eh, tak eh, si myslím, že to je velice důležité, pokud máme nastínit rozsah celé problematiky. Podle našich informací je ten problém spíše eh, omezeného rozsahu. Ze studie z roku 2009 vyplývá, že sice jsou takové případy, kdy soud zamítne žádost o odškodnění vzhledem tomu, že uplynula promlčecí lhuta, ale tyto případy jsou relativně vzácné. Dále je třeba mít na paměti, že v praxi pouze drobné procento nehod má přeshraniční aspekt. Většina obětí dopravních nehod, ať už jsou to nehody místní či přeshraniční, se pak požádají o právní pomoc a jsou tím pádem zároveň informováni o případných promlčecích lhutách svým právním poradcem. A za třetí, Značný počet dopravních nehod eh, se řeší mimo soudně a za čtvrté jenom v několika málo procentech případů uplynutí promlčecí lhůty skutečně vede k zamítnutí e, žaloby a nároku. Nicméně, samozřejmě to neznamená, že bychom neměli s tímto problémem nic dělat, ale skutečně počet e, dotčených obětí je e, poměrně malý a tak nejvhodnějším řešením asi bude řešení, které nepovede k přepracování celého rámce a myslím, že to vyplývá také z konzultací, které provedla Evropská komise. Jaká tedy případná řešení vidíme? Při konzultacích v roce 2012 eh, komise navrhovala dvě řešení. Buď nabídnout více informací o rozdílech u promlčecích lhůt, anebo zharmonizovat určité aspekty pravidel, které se, která se týkají promlčecích lhůt, eh, například eh, v případech těch přeshraničních nehod. Z hlediska Insurance Europe si myslíme, že ustanovení o lepším poskytování informací je to nejlepší řešení. Nebyli jsme sami, kdo tak eh, smíšel. Eh, I komise si myslela, že zlepšení informovanosti je víceméně jednomyslně podporováno v konzultacích. My jsme už dříve argumentovali, že informace o promlčecích lhůtách v jednotlivých členských státech by se měly e, zapracovat do portálu e-justice Evropské komise, být tam přístupné ve všech jazycích, tím pádem by měly oběti přístup e, k jednotným informacím jednotným způsobem. Informace by měly být obecné povahy, ale zároveň dostatečně podrobné, aby byly k něčemu. Insurance Europe tady poskytuje a podporuje poskytování informací. My si myslíme, že tak můžeme nejlépe řešit ty rozdílné promočecí lhuty a problémy, které z toho pramení a tím pádem můžeme také nejlépe podpořit oběti případných nehod. Další řešení, o kterém komise tehdy uvažovala a vlastně Evropský parlament eh, rovněž, byla harmonizace promlčecích lhůt a eh, prekluzních lhůt v případě přeshraničních nehod. My si myslíme, že to není přiměřená reakce Dále je také třeba mít na paměti, jak snadno by se taková harmonizace prováděla. Takže my bychom k tomu řekli, že by to bylo naopak velice komplikované. Zákony o e, promlčecích lhůtách jsou provázány s dalšími faktory, například druh nároku, k důkazům, které jsou potřeba, které musí být předloženy pro podložení nákladu, jsou propojeny s opravnými prostředky. Má to tedy dopad e, že nejenom na samotnou délku lhůt, promlčecích lhůt, ale také na jejich spuštění, přerušení a případné vypršení. Průměrná dlou, délka soudního řízení také má určitý dopad na stanovenou promlčecí lhůtu. Takže případná harmonizace pravidel to by nutně znamenalo, že budeme zasahovat do kompetencí členských států eh, v oblasti občanskoprávní. Samozřejmě, že rozdíly v promlčecích lhůtách eh, jsou problémem, ale jenom v malém počtu nehod, takže proto bych eh, znovu uvedl, že takto komplikované řešení by bylo naprosto nepřeměřené. Ještě jednou bych rád poděkoval parlamentu za pozvání na dnešní slyšení a chci říci, že Insurance Europe je připraveno nadále spolupracovat účastnit se diskuzí, zejména eh, ve světle studie, která dnes bude zveřejněna. Děkuji. Děkuji. Děkuji i vám a nyní předávám slovo panu van Tergemu. Vy. Děkuji, pane předsedo. Co se týče výslovnosti mého jména, tak jsem zvyklý na to, že Eh, se to nevždycky podaří, dokonce i v eh, nizozemštině. Já budu dnes velmi stručný a navíc budu mluvit francouzsky. Ale možná předtím bych chtěl eh, vyjasnit, že jsem výkonným ředitelem asociace rodičů, jejich děti byly obětí dopravní nehody. Jde o Národní zemskou organizaci a jsme součástí asociace, eh, Evropské asociace pro oběti dopravních nehod a tam jsem zároveň členem představenstva. A nyní ve francouzštině. Trošku zjednodušil život, budu pokračovat ve francouzštině. Evropská federace obětí silničního procesu FEVR která stále nemá ještě aglofonní eh, název, zkratku. Děkuji právnímu výboru za toto pozvání účastnit se tohoto slyšení, které se zabývá promlčecí lhůtou v případě silničních nehod. Je velice důležité eh, ve všech diskusích hovořit o pojetí obětí. Je to pojem a problematika, která souvisí zvláště s promlčecí lhutou. Několik slov k naší federaci. Existujeme od roku 1991. Nedávno jsme minulý týden oslavili svoje takzvané eh, stříbné jubileum v Bruselu. Federace je zastřešující organizace, která zastřešuje 25 národních a nebo regionálních organizací které existují v 17 zemích. Jak federace, tak i e, členové této federace mají za úkol postarat se o oběti silničního provozu e, v rámci všech možných kategorií. Jedná se o rodiny, které ztratili dítě nebo jinou blízkou osobu z rodiny. A zároveň se jedná o zraněné osoby a jejich rodiny. Takže jedná se o jejich emoční a psychologické přijetí na jedné straně a dále také o orientaci, dokonce pomoc v případě soudních řízení a také se jedná o výchovu a osvětu z hlediska bezpečnosti silničního provozu, protože to je součástí těch našich snah, které jsou určeny postiženým rodinám je to vnímáno jako jakou, jakási pozitivní kompenzace toho, co e, zažívají jako drama. Federace se aktivně účastní různých mezinárodních for v rámci různých eh, orgánů, jako je ETSC, nebo OMC, nebo Global Alliance, OSN a dalších federace je také iniciátorkou, a to již více než 20 let, toho, co se roku 2005 eh, stalo takzvaným celosvětovým dnem připomenutí obětí silničního provozu a bylo to uznáno OSN. Federace a její členové se snaží působit na úrovni veřejných orgánů, ale také v rámci národního terénu a na evropské úrovni, a to pro zlepšení přístupu k postižení po nehodě, což zastřešuje odpovídající přijetí, dále optimální lékařské ošetření a také pomoc hlediska soudního řízení, a to v rámci možností eh, poněkud snižuje dopad nehody, která se eh, udála a je zde snaha o jakési zotavení v tom širokém slova smyslu. Naše působení je méně technicko-právní, ale spíše se snažíme podporovat empatický přístup a také řešit otázky a rozhodování na úrovni promlčecí lhůty. To je ostatně také iniciativa tohoto slyšení a to, že se toho účastníme, dokazuje, že to odpovídá našim snahám. Několik slov ohledně náhrady škod způsobených obětem. Průběh té fáze představuje jak pro oběti, tak jejich blízké bolestnou životní zkušenost. A velice často to vede k tomu, čemu říkáme sekundární viktimizace. A to může nastat v různé okamžiky. A zároveň ten timing této fáze je velice choulostivý a to je nepopiratelné. Ten aspekt promlčecí lhůty se stává aktuální v souvislosti s těmito nehodami. Nesmí se postupovat příliš rychle, nesmí se postupovat příliš pomalu a je nutné zasáhnout ten správný okamžik. To je velmi důležité z hlediska inspektorů pojišťovacích organizací. Je to tedy otázka, v jaké chvíli přistoupit k těm obětem nebo k rodinám eh, obětí, které zemřely a kdy požadovat odškodnění. Eh, žádání náhrady škod to je věc, na kterou okamžitě po nehodě mm, většina obětí nebo pozůstalých nemyslí přímo, opravdu na to nemají myšlenky, pokud to tak mohu říci. Zvolení to správného okamžiku je posláním pojišťoven, které samozřejmě mohou vystupovat buď v té správné fázi nebo v té méně správné. Federace konstatuje, stejně jako její členské organizace, že promlčecí lhůta jako taková mm, je celkem mnohem méně zdrojem různých problémů. Samozřejmě, že se to může lišit v jednotlivých zemích. A spíše je problémem protahování vyjednávání a soudních řízení jako takové toto řízení velice často vede k frustracím. Hovořili jsme už o takzvané sekundární viktimizaci a dochází tedy k nes- nespokojenosti osob, které žádají náhradu škod. V pojišťovacích organizacích, ale také ve světě soudů, advokáti, soudci a lékařští odborníci, mají zde velkou odpovědnost. A musíme konstatovat, že na těchto úrovních za těch 20 let, pokud to tak mohu odhadnout, se ty věci příliš nepohnuly dopředu, ale stále máme naději. Nicméně musíme si uvědomit, že svět soudů anebo soudní aspekt silniční mody velice často představuje zcela první kontakt, první setkání mezi rodinou obětí s tím, co představuje právo, co představuje soud a co představuje trestní řízení. Ještě několik slov o promlčecí lhůtě a jejím zániku. Pokud tento právní pojem oprávněně je zaveden v našich systémech práva, tak je nutné si uvědomit, že je nezbytné informovat o této lhůtě oběti, musí přesně vědět, o co se jedná a musí si uvědomit všechny tyto aspekty náhrady škod. Většinou je to jejich první setkání, první kontakt, takže je důležité jim správně vysvětlit, o co jde. Hned po nehodě, ty veřejné orgány, většinou je to ostatně nejdříve policie, musí informovat oběti. Velice jednoznačně a srozumitelně a nevyhnutelně, tedy v jazyce, která je mateřštinou dané osoby, o jeho nároku na odškodnění a o té celkové lhůtě, Samozřejmě není možné vše vysvětlit v tom prvním okamžiku, není možné eh, do toho zahrnout všechny ty další aspekty, které se týkají tak, tak této situace. Co se týče lhuty promlčení, tak samozřejmě je nutné směřovat k harmonizaci. To je dosti samozřejmé. Harmonizace mezi členskými státy. To by nám umožnilo vyhnout se celé řadě problémů a nedostatků a to by poskytlo zjevnou službu evropskému občanu. Jedná se samozřejmě o harmonizaci, která by neměla mít žádný rozpočtový dopad, takže by to nemělo činit nějaké problémy v každém případě z hlediska obětí. Takže eh, promčecí lhůta vlastně mm, je lhůta, kdy zaniká právo na očkodnění. A mm, někdy tato lhuta se může protahovat ale eh, na delší období a je velmi důležitá, protože eh, fyzické, tělesné pozůstatky takové nehody se mohou projevit eh, později. Psychické a psychologické problémy se často začnou projevovat po delší době po nehodě a nejsou zjevné, viditelné. A za těchto podmínek ta obecná lhuta pěti, šesti let, ve Francii je to deset let, takováto lhuta je nezbytná proto, aby pokryla všechny případné negativní dopady těchto nehod. A také je to nezbytné i z hlediska jistoty, kterou musí mít eh, pojišťovací organizace. Evropská federace má tedy zájem na tom, aby advokáti a také pojišťovací organizace komunikovali a také i akademičtí představitelé a komise nám eh, řekli svoje stanoviska, takže s velkým zájmem budeme sledovat pokračování této diskuse. Především se domnívám, že je nutné harmonizovat a uvědomit si, že potřebujeme určitou dobu, která je dosti významná a z hlediska těch lhůt, které existují, pět až šest let, to by bylo proveditelné. Myslím si, že tento výsledek byl, byl vhodný. Uh, think... Děkuji. Já si myslím, že přestože máme ještě prostor na otázky a odpovědi, tak eh, je přesuneme až na úplný závěr a třeba tak získáme nějaký čas. Proto bych teď rád dal slovo doktorovi Kristianovi Salmovi, který nám eh, řekne něco z akademické perspektivy. Je eh, z Evropské výzkumné služby Evropského parlamentu a vysvětlí nám roli EAVy. Eh, e a poté se eh, podíváme ještě na videozáznam paní doktorky Jenny Papetas. Pane doktore, máte slovo. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k časovému omezení 10 minut navrhuji, abychom se rovnou podívali na eh, videozáznam paní doktorky Jenny papeta která je jednou z, autor, z autorek studie, eh, které eh, připravilo výzkumné středisko Evropského parlamentu. Jenom ještě ke kontextu. Obecným eh, cílem toho posouzení evropské předané hodnoty je vyhodnotit, zda evropské legislativní aktivity v oblastech, kde nemáme společnou politiku, zda přináší evropskou přidanou hodnotu evropským občanům. A to je také obecný cíl studie eh, Marka Bona a Jeny Papetas. Ehm, zaměstnanci sekretariátu i já sám eh, známe otázky, ty potom předáme, eh, převezme otázky, které zazní a předáme expertům a odpovíme na ně poté písemně. Pan předseda, doufám, že jsme technicky připraveni na to, abychom se podívali na videozáznam. Jde o eh, harmonizaci eh, promlčecích lhůtů přeshraničních dopravních nehod. Cílem eh, je představit zjištění té studie. Je mi líto, že teď tady nemohu být osobně. Studie byla provedena doktorem Markem Bonem a také mnou. Zvažovali jsme možnost harmonizace promlčecí lhůt v EU v souladu s dopravními nehodami. Já jsem byla v parlamentu v únoru, abych předložila prozadní zjištění studie a myslím, že stojí za to se vrátit některým bodům, kterým jsem eh, měla už v únoru a zároveň vám prezentovat také finální doporučení zprávy. Zaměřujeme se na časové lhuty, pro uplatnění nároku. V některých členských státech to není v souladu se schopností Eh, té dané osoby předložit nárok před soudem. Ten už může být potom ztracen, tomu se hovoří promčací lhůty. Potom v jiných členských státech, pokud ten, ta časová lhůta není eh, dotržena, tak eh, ta práva zanikají a to se hovoří o prekluzi. Někdy můžete přijít o ten nárok, no, právo na předložení nároku a tím pádem to ovlivňuje efektivní přístup k justici. V EU máme směrnici pro pojištění motorových vozidel, eh, která hovoří o tom, že vlastně v některých případech eh, můžete se přímo obrátit na pojistitele nebo kompenzační orgán a řešit to před soudem ve vašem vlastním členském státě, kde máte bydliště. Eh, tím pádem oběti mohou vystupat ve svém vlastním jazyce, v prostředí, které jim je blízké a správní konzultací místních právníků. Velmi často eh, se v takovémto případě ale jako rozhodné právo určuje právo členského státu, kde došlo k nehodě. A dost často využijí oběti možnost řešit eh, tu nehodu eh, před vlastním soudem, kde bydlí, ale potom ten soud vlastně je méně obeznámen s promlčecím lůtami, protože ty se týkají práva z jiného členského státu. Já už jsem v únoru eh, řekla, že to sebou nese řadu obtíží pro eh, osoby, které vznášejí nárok. Eh, za prvé, což je nejdůležitější, pokud eh, promlčecí eh, lhuty nejsou řádně pochopeny, tak můžete úplně přijít o své právo na nárok. A promlčecí lhuty jsou složité, týkají se celkové časové lhuty, ale také se týkají toho, kdy začíná lhuta běžet, kdy je možné ji pozastavit, jakým způsobem, jak jsou pravidla, která se týkají dětí nebo osob s postižením a zda si soud zachovává při provádění pravidel nějakou vlastní deskrici. Každý členský stát stát má eh, různá pravidla pro tyto jednotlivé aspekty a tím pádem ten právní kontext v členských státech je velmi komplikovaný a vyžaduje to znalosti specialisty. Kromě toho je třeba připomenout, že eh, je komplikovanější zajistit eh, vznesení nároku ze zahraničí ať už jde o pojistitele, schromažďování důkazu o e, nehodě, zajištění dokumentace, která musí být přeložena a tak dále. Máme e, příklady případů, kdy neseznámenost se způsobem fungování promlčecích hůd vedla k tomu, že e, navrhovatel úplně přišel o své právo na nárok. Ale častěji spíše dochází k tomu, že uplatnění zahraničních nebo cizích eh, promlčecích hůd představuje další překážku v přístupu k právu. Situace většinou vyžaduje, abyste tomu věnovali více času, aby tomu věnoval více času právní zástupce, který řeší promlčecí lhůtu a to samozřejmě navyšuje právní náklady. A kromě toho se objevují další náklady v případě, že eh, je přizván eh, nějaký expert ze země, kde došlo k nehodě, což podle naší studie se děje poměrně často. Tyto další překážky eh, jsou v přímém rozporu s eh, účelem ochranných pravidel eh, směrnice o pojištění motorových vozidel, která má za cíl usnadnit volný pohyb osob v EU. Doktor Bona a já jsme přesvědčeni o tom, že by přineslo významné výhody, kdybychom měli harmonizovaná promlčací hůty. Bylo by možné je vlastně realizovat v souvislosti s aktivitami, které jsou zakotveny v směrnici o pojištění motorových vozidel. Ale pak tady máme samozřejmě teda ty aktivity, které se týkají přeshraničního, eh, přeshraničních nehod. Mohli bychom tak zajistit eh, pozměňovacím návrhem nebo změnou směrnice o eh, pojištění motorových vozidel. Dobrým příkladem takovéto změny je směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky. V naší zprávě doporučujeme minimální eh, standardní harmonizaci. Myslíme si, že ta harmonizovaná pravidla by měla zahrnovat eh, celkový časový limit eh, čtyři roky. Houta by začala běžet od okamžiku, kdy nárokovatel si je plně vědom škody, kterou utrpěl a také zná totožnost protistrany. Potom pozastavení začíná běžet Eh, v okamžiku, kdy eh, je nárok vznešen vůči pojistiteli nebo kompenzačnímu orgánu, až do okamžiku, kdy dojde ke zamítnutí eh, ze strany této protistrany. A po pozastavení, ta doba, která ještě zbývá do ukončení, by neměla být kratší než 6 měsíců. Potom neměla by začít běžet tato časová lhůta v případě daných osob, které jsou nezletilé nebo s postižením. Domníváme se, že se tím nevytvoří úplně jednotný systém promlčecích lhůt v EU, ale byly by zajištěny určité minimální standardy, které by eh, řešily hlavní problémy, kterým čelí navrhovatelé aby bylo jasné, zda eh, mohou eh, uplatnit svůj nárok proti pojistiteli nebo kompenzačním orgánu a také bychom lépe dodržovali zásadu subsidiarity a proporcionality. Eh, tato pravidla by také řešila spoustu obav, která byla vyjádřena i ze strany e, průmyslu, tedy pojištitelů, pokud jde o harmonizaci. Změna směrnice o pojištění motorových vozidel by mohla e, vycházet z článku 81 o smlouvě fungování EU a konkrétně z odstavce 2c článku 81, kde se hovoří o přijetí opatření, která mají za cíl e, zajistit účinný přístup k justici. Přestože ta harmonizace může vést k některým výrazným změnám, tak článek 81 neobsahuje žádná omezení, pokud je o typ pravidel, které můžete harmonizovat. Byť směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky má jiný právní základ, máme za to, že by to neneslo sebou nějaké závažné obtíže pro členské státy, pokud je o integrování harmonizovaných pravidel pro promlčecí lhůtu. Co se týče přidané hodnoty, tak už jsem se k tomu vyjadřovala v únoru. Eh, výpočet eh, přesné eh, přidané hodnoty není snadný, protože nám chybí dostupná statistická data, která se týkají počtu nehod v EU i počtu případů, které řeší potom tu problematiku promlčecích lhůt. Máme určité indikace o pravděpodobné přidané hodnotě pokud bychom harmonizovali některá pravidla. Ta čísla ve zprávě zohledňují eh, nehody, které se řeší z úmrtí nebo eh, zranění, ale také pokud dojde k nějaké majetkové újmě. Eh, ty představují mnohem větší poměr nehod a je u nich pravděpodobnější, že nebudou nějak zaznamenány. A zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro tyto oběti je důležité, důležitý takovýto typ nárokovatelů samozřejmě potřebuje jasný, jasný proces pro to, aby si mohli nárokovat kompenzaci svých škod. Jde také o důležitou sociální a ekonomickou funkci, pokud je pojištění vozu. Někdy musíte vůz nechat opravit nebo ho vyměnit a to je také třeba zvážit. Z dat eh, vyplývá, že navrhovatele, kteří úplně přišli o svůj eh, nárok, tak přichází v průměru o 16 tisíc eur na daný nárok, pokud jde o eh, zranění a pokud jde o čistě škodu, nikoliv tedy zranění, tak jsou to asi, je to asi částka 2000 eur. Samozřejmě tady nezohledněme vůbec tragické důsledky, pokud dojde k nějaké velmi eh, závažné nehodě, závažnému zranění. Mohou se zde objevovat ještě další překážky eh, pro předložení nároku, které vyplývají tedy z různé uplatňování promlčacích lhůt. Odhadujeme, že průměrné doplňující náklady, které s tím souvisí, eh, mohou činit v průměru 600 eur na nárok. A um, náklady na důkazy s, v jednotlivých regionech pohybují kolem 300 eur za nárok. Myslíme si, že pokud by došlo k harmonizaci, tak bychom mohli každý rok ušetřit až 300 milionů eur. Tady nezohledňujeme ale e, související náklady, co jsou náklady na překlady nebo soudní poplatky, protože nám k tomu chybí údaje. Což znamená, že reálná předná hodnota bude pravděpodobně mnohem vyšší. Současná situace je velmi složitá, velmi komplikovaná, panuje pro strany velká nejistota, pokud jde o přeshraniční dopravní nehody a e, promlčecí lhůty. Harmonizace promlčecí lhůt by přinesla velkou hodnotu, protože bychom podpořili účinný přístup ke spravedlnosti pro oběti nehod a tímto bychom také podpořili a usnadnili volný pohyb osob v EU. Z naší analýzy vyplývá, že spousta lidí je tímto eh, problémem zasažena každý rok a že by to sebou neslo významné úspory, pokud bychom přijali nějaká opatření. Doufáme, že zjištění naší zprávy jsou pro vás užitečná a doufáme, že parlament bude eh, na eh, naše zjištění reagovat a bude jednat co nejrychleji. Tím se dostávám na závěr své prezentace a děkuji vám za pozornost. Okay. <clears throat> We thank Dr. Papetas for this presentation. Děkuji paní doktorce Papetas za tuto prezentaci. A můžeme pokračovat řada je na komisi. Zorný úhel komise. Doufám, že zde opravdu máme ve svém středu pana doktora Georga Hajbacha. Jedná se o eh, legislativního eh, vedoucího eh, v útvaru pro občanskoprávní záležitosti DG Justice. Deset minut, prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, v souladu s článkem 4 a 15 Řím 2 máme určité časové lhuty týkající se znášení nároku po nehodě a e, pravidlo nařízení Řím 2 zvýšilo právní jistotu, ale eh, dnes jedno jediné pravidlo eh, mezinárodního práva soukromého určuje eh, promlčecí lhůtu a jedná se o všechny záležitosti týkající komunitárních eh, žalob. Ale samozřejmě, že pravidla členských států zůstávají v platnosti, což v praxi vede k obtížím, zejména z důvodu eh, nutnosti obeznámit se s cizími zákony, což ne vždy odpovídá očekáváním občanům, zejména pokud je eh, právo um, um, rozhodné méně výhodné. A komise provedla studii, jak je možné sladit eh, či eh, minimalizovat rozdíly mezi eh, právy členských států. Jak už zde bylo zmíněno, v roce 2008 komise zadala studii a tam byly politické obce ke zlepšení situace. Na základě této studie proběhly dvě kola konzultací, jednak v roce 2009, tak i v roce 2012. I to zde bylo zmíněno a odpovědi odrážejí zájmy odvětví členské státy, představitele pojišťovnictví eh, vnímali problémy přeshraničních rozdílů promlčecích hlůd jako eh, minimální, v podstatě okrajové které se nedají nějak poměřovat a e, tvrdí, že jelikož oběti většinou reagují včas, tak není třeba jednat. Na druhé straně organizace, které chrání oběti, jako například e, právníci zabývající se advokáti obětí či združení poukazují na tyto rozdíly a na některé oběti, které nakonec už nemají nárok na odškodnění. Proto se ukazuje, že e, pojišťovnické odvětví je proti další harmonizaci. Naopak e, oběti a jejich představitelé by byli pro. Otázka tedy, jak nakládat se současnou právní situaci. Zda bychom mohli mít fiše pro eh, každou zemi, které by popisovaly rozdíly mezi právní situací v členskými, mezi členskými státy. Následně po konzultaci komise využila um, síť, soudní síť pro občanskoprávní záležitosti a právo soukromé, kde na portálu právě zveřejnila fiše s seznamem rozdílu. Tady vidíte link na portál e-justice, kde máme ty národní eh, Fische, což znamená zlepšení situace díky lepší informovanosti, což může přispět k plnění cíle, vyhnout se nežádoucím komplikacím, na které narazí, narazí oběť z důvodu promlčecích lhůt či prekluze. Harmonizace národních promlčecích lhůt by musela respektovat princip subsidiarity a zároveň vyhovět příslušným eh, testům a zkouškám a je třeba pamatovat, že promlčecí lhůty po nehodách nelze nahlížet izolovaně, protože většinou jsou součástí obecných zákonů týkajících se promlčecích lhůt v daném právním systému. Eh, komise si je rovněž vědoma, Mm, těch předběžných a nyní už koncových zjištění studie, která byla zrovna prezentována. Závěr. Komise bude i nadále situaci monitorovat, zejména ve světle informací toho, co už bylo učiněno a ve světle jakýchkoliv hmatatelných důkazů, že dochází k problémům, které se musí řešit. Děkuji vám. Vy jste byl posledním řečníkem tohoto slyšení. Zbývá nám tedy ještě trochu času na otázky a doufejme, že i na odpovědi. Nyní se dívám na naše členy, na pan Lebreton. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, že mi udělujete slovo. Především Chci poděkovat všem vystupujícím, kteří sem přišli a vyjádřili velice zajímavá stanoviska. Chtěl bych zvláště poděkovat panu Van Ventergémovi, zřejmě také komolí jméno. Jsem mu zvláště vděčný za to, že hovořil francouzsky, mohl být pokušení hovořit anglicky, takže to je dobrý signál pro pokračování našich prací. Eh, pan jean Mark zase hovořil anglicky, ale mohli jsme tedy využít eh, našich vynikajících eh, tlumočníků a mohl hovořit ve své mateřtině. Já jsem tedy odolal pokušení hovořit anglicky, ale včera na Libe jsem musel hovořit anglicky, protože tam nebyli tlumočníci, to byl skutečný skandál, bylo to dosti legrační. A teď se dostávám k podstatě. To dnešní téma je velmi zajímavé a závažné protože se týká promlčecí lhuty z hlediska žalob, které se podávají po silniční nehodě. Tady je zajímavé, že se tady vytvořily jakési dva tábory. Jsou tady dvě možná řešení, která by měla jak si vyřešit ten problém rozporu z hlediska různých promlčecích lhůt v Evropě. Jeden tábor to je harmonizace. Jedná se o vypracování právních norem, které by harmonizovaly vnitrostátní práva. Já bych řekl, že prakticky všichni, všichni vystupující obhajovali e, toto stanovisko s výjimkou pana Jean Marta. A ten druhý tábor, ten je tady zastoupen panem Jean Martem a zastupuje pojišťovny. E, a ti eh, to chtějí řešit jiným způsobem. Chtějí zdůrazňovat informace, vysvětlovat právní normy, které existují v státě, kde se odehrála nehoda a informovat o tom, že to nejsou stejná, eh, stejné normy jako v tom druhém státě. Já samozřejmě mm, my, naši vystupující mě neznají, ale já samozřejmě volím to řešení lepšího přístupu k informacím než harmonizaci. Proč? Pokusím se to stručně vysvětlit a na závěr položím otázku. Nejdříve proto, že tady není tolik problémů, které by souvisely s těmi různými promlčecími lhůtami. Ostatně to tady bylo připomenuto několikrát. Druhý důvod. Pan Jean Mart, který tady zastupuje pojišťovny je tohoto stanoviska a zdůraznil, že je možné tento eh, problém řešit lepším přístupem k informaci. A třetí důvod, to je námitka vůči něčemu, co tady zaznělo ve videu. Tam se hovoří o tom, že harmonizace by umožnila uspořit stovky milionů eur a to je kalkulace, která mi trošičku uniká. Ale já si, si tím nejsem vůbec jistý. Mám pocit, že se nám snaží zde prodat tuto harmonizaci na základě toho, že poukazují na výhody úspor, ale v podstatě o tom nic moc nevíme, takže tento argument není relevantní. A poslední argument, ten je pro mě nejdůležitější, to je subsidiarita. Já velice lpím na subsidiaritě, myslím si, že je to princip, na který často zapomínáme eh, a zapomínáme velice často na jeho hluboký význam. Je to systematické zapomínání ti eh, přívrženci harmonizace se tady dovolávali subsidiarity. To je velmi silné, protože eh, podle mého názoru subsidiarita by měla být uváděna právě proto, aby se nepoužívala harmonizace, aby vždy zafungovalo vnitrostátní právo, pokud je to možné. A tady to je možné. A na závěr bych ocitoval větu eh, pana Hajbacha. On řekl v určitý okamžik, Měli bychom znát zahraniční právo, když se stanete obětí silniční dohody. Ano, samozřejmě, že to je určitý problém, ale e, to by znamenalo, že bychom chtěli zrušit všechna vnitrostátní práva. To by zjednodušilo významně život občanů, kdybychom měli pouze evropské právo ale já vycházím z toho, že občané lpí na svých národních specifikách a musíme v oblasti silničních nehod zajistit především správný a dobrý, lepší přístup k informacím. To je důležité. A moje otázka, konečně se k ní dostávám. Tato otázka je adresována všem těm, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Co byste mi řekli, abyste mě přesvědčili? Vědom, vzhledem k tomu, že jste většinově pro harmonizaci, jaký je ten hlavní argument, který byste mi mohli uvést, abyste mě přesvědčili o tom, že harmonizace je zde vhodnější než jednoduše zlepšení přístupu k informaci? Euh, Děkuji, pane Lebreton. Děkuji, господин předsedatel, Уважаеми колеги... Drazí, kole... Drazí kolegové, já bych chtěl poděkovat eh, odborníkům za ty podrobné informace, které nám poskytli. Vyplynulo z toho, že v rámci Evropské unie existují výrazné rozdíly z hlediska promlčecích lhůt. V některých členských státech tyto lhůty závisí na tom, zda eh, ten akt souvisí s určitým typem přestupku eh, a může to vést k některým nežádoucím dopadům z hlediska obětí a může to vytvářet další eh, překážky. Je tady reálné riziko pro oběti přeshraničních silničních nehod z hlediska uplatnění nároku na odškodnění. Z důvodu těchto legislativních rozdílů v oblasti náhrady škod a z důvodu eh, problémů souvisejících s rozhodným právem, tato situace může mít velký vliv na vyřešení těch eh, případů nehod. V některých případech pokud stát bydliště dané oběti je stejný jako stát bydliště pachatele, pak se aplikuje toto právo. Podle Hákské konvence to má být stát, státní poznávací značky, kde jehož právo se uplatňuje. Mě by zajímalo, jak se budou řešit tyto rozpory z hlediska Římu 2 a Hákské úmluvy eh, z hlediska vyřešení rozhodného práva v této oblasti. Thank you very much. Děkuji. Já mám jednu velice stručnou otázku. Náš výbor vytvořil pracovní skupinu pro robotiku a etické otázky. Předsedá jí paní Delvo. A v rámci této pracovní skupiny eh, se řeší otázka automobilů bez řidičů a otázka mm, odpovědnosti. A politické oddělení C místní minulý týden vydalo studii o přeshraničních nehodách v EU a případném dopadu aut eh, vozidel bez řidičů a tak se chci zeptat, eh, zda si myslíte, že zde je prostor pro případnou harmonizaci promlčecích lhůt eh, v případě nehod, jichž se eh, zúčastnila vozidla bez řidičů. Ono už došlo dokonce k prvnímu úmrtí, které bylo způsobeno takovýmto autonomním vozidlem, takže si myslím, že to je relevantní otázka. Takže, pánové, kdokoliv z vás by se chtěl Chopet slova, vyslechli jste si otázky, máte možnost odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zareagoval první, když už jsem první vystupoval. Pokud jde o to, to je ta první otázka tedy, na kterou stranu se přidat. Záleží, kde začnete. Jako při Brexitu lidé mají silné názory a těžko je přesvědčíte věcnými fakty. Takže já bych to viděla se takto. Předpokládejme, že fungujeme na základě lepších informací. Občané Spojeného království, mohl bych tedy uvést tento příklad, ještě stále jsme členy EU, takže vezmeme si takového britského občana, který utrpí zranění ve Španělsku a je mu řečeno, že promlčecí lhůta je jeden rok. Takový občan eh, mohl utrpět i psychickou újmu, závažné zranění a zkrátka není ve stavu, aby během prvního roku po nehodě se rozhodl, zda bude podávat eh, žalodu, žalobu či nárok na očkodné, protože na tom psychicky velice špatně. Následně tedy získá nejlepší možné informace na evropských webových stránkách, kde se dočte, že musí podat eh, svůj nárok během jednoho roku. Není si vědom toho, že promlčecí lhůta ještě nezačala, protože se počítá až od data tzv. stabilizace, jenomže my teď nepoužíváme v britském právu eh, nebo v našem kontextu datum stabilizace, spíše uvažujeme o datu nehody. Takže eh, příslušný občan nevěděl, že lhůta již začala běžet, také nevěděl, že lhůta byla pozastavena vzhledem tomu, že bylo zahájeno trestně právní řízení ve Španělsku, neboť eh, o tom není informován. Takže hrozí riziko, že velice dobře informovaný občan se nakonec na právníky neobrátí, protože nabede dojmu, že se dočetl na webových stránkách Evropské unie, že promlčecí lhuta je rok a on už zkrátka tuto lhutu promeškal a nemá tedy smysl utrácet peníze za právníka, protože stejně není informováno o španělském právu a každopádně je příliš pozdě. Takže je to celá Mm, tato komplikovaná situace a kontext, eh, kdy povrchní eh, znalosti nakonec vám poslouží úplně nejhůře. A my se s tím eh, setkáváme velice často i u právníků, profesionálů, že dojde k určitému zanedbání vzhledem tomu, že nejsou skutečně hloubkové znalosti o problematice. A tak tomu může být i v tomto případě. A vzhledem tomu, že situace je tak komplikovaná, problém je tak komplikovaný a není možné eh, to harmonizovat, tak tím se vlastně dostáváme k odpovědi. Pokud je to tak komplikované, že to nemůžeme harmonizovat a ani to nemůžeme vyřešit eh, portálem e-justice a brožurkami, tak jsme skutečně ve velice ožehavé a komplikované situaci. Pokud nedojde k úplné harmonizaci, promlčecí lhůt, ale ke konkrétní harmonizaci jenom v určitých specifických eh, případech, což jsem navrhoval a co Jenny eh, Papetel eh, také navrhuje, tak najednou se dostáváme k evropskému právu, kdy už je to otázka veřejné politiky, je to evropské rozhodnutí, které by muselo být učiněno ohledně harmonizace promlčecích lhůt na jednotném trhu v určité oblasti. Já se tedy myslím, že to je přiměřené a že subsidiarita v případě přímé mm, žaloby, ehm, to, že to není eh, si v rozporu a je to skutečně přiměřené řešení. Takže takto asi bych ve stručnosti zareagoval. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil. Co se týče těch rozdílů eh, v Římu 2 a Hákské umluvě, ano, souhlasím s tím, že ty rozdíly jsou značné, ale nařízení Řím 2 a Hák to jsou takový velice komplikovaní, nepříjemní společníci, kteří nám jenom dále situaci komplikují, protože tady jsou navíc rozdíly, kteří, rozdíly mezi zeměmi, které jsou signatáři Hágu a kteří nejsou. Příkladem může být Spojené království, které není signatářem. Takže ta situace se ještě dále komplikuje eh, v kontextu nařízení Řím 2. Pokud byste chtěli odstranit tuto komplikovanou situaci, tak byste museli upravit nařízení Řím 2. Pokud jde o robotiku, tak eh, co asi není úplně na snadě, ale nabízí se tak, jak existuje občanská odpovědnost, eh, která je součástí nehody, tak je možné eh, i na tyto auta uplatnit eh, podobnou logiku. Konkrétní režim odpovědnosti asi nebude úplně relevantní ale mohli bychom se inspirovat například eh, vesmírnými, kontextem vesmíru, tam také existuje eh, zvláštní druh pojištění pro satelity, družice a tak dále, takže možná bychom mohli zvážit zvláštní pojištění, tak jak je tomu například eh, pro letadla nebo v námořní dopravě. Robotika je pro mě teď jenom dalším novým rysem konkrétní oblasti dopravy kde bychom mohli rozumně a za včasu ve srovnání s jinými jurisdikcemi, například Spojenými státy, udělat nějaký pokrok a dosáhnout společného náhledu a ten potom v jednotlivých členských státech přijmout a prosadit. Děkuji, říká pan předseda, pan Jean-Mart, ale prosím velice stručně, protože už teď eh, přetahujeme Much. Děkuji. Já budu pokračovat v angličtině, protože to je pracovním jazykem mého asociace. Nejprve tedy začnu tou poslední otázkou o robotice, protože v Insurance Europe eh, se věnujeme diskuzím o autonomních vozidlech, zejména v souvislosti se strategií komise do roku 2030, takže řešíme i regulační záležitosti, které tady mohou být, mohou být relevantní, například otázka odpovědnosti, tím, že můžeme očekávat zvýšení počtu takových vozidel mm, na veřejných komunikacích. V tuto chvíli je náš názor takový, že pojištění motorových vozidel nejbližší budoucnosti bude dobrým rámcem pro získávání očkodnění, takže si myslíme, že není potřeba uvažovat o přístupu na základě odpovědnosti za výrobek v této oblasti. A vaše otázka konkrétně je taková, zda to, že se bude objevovat čím dál více autonomních vozidel, za to bude mít dopad na pravidla promlčecích lhůt. O tom jsme nediskutovali, ale musím říci předběžně, orientačně, že by to nutně nemuselo mít eh, dopad, protože s tím, jak poroste počet těchto autonomních vozidel, tak možná bude vlastně snažší řešit eh, nároky s nimi související a tyto procesy mohou být nakonec rychlejší než eh, za současné situace, ale to za podmínky, že pojišťovny budou mít přístup k údajům o vozidlech, aby dokázali dobře posoudit odpovědnost za nehodu. Přístup k těm údajům z vozidla, to bude naprosto zásadní v případě řešení nehod, do nich jsou zapojena autonomní vozidla. A pokud jde o ty další otázky ohledně promlčecích lhůt a harmonizace pravidel pro promlčecí lhůty, tady bych znovu zopakoval, že z našeho hlediska by to bylo velice obtížné. Zároveň chci ale říci, že řada řečníků tady hovořila o obtížích, které nutně nesouvisejí s tím, že pravidla se různí, ale spíše s celými těmi procedurami, které jsou velice komplikované v některých členských státech. Ale to nevyřešíme harmonizací pravidel pro promlčecí lhuty či prekluzy. Na druhé straně jsou zde potíže jako nedostatečná informovanost a to už se řešit dá, takže je třeba si vyjasnit, co sebou přináší ty dva různé přístupy. Velmi stručně. Pane Lebrotne, já bych odpověděl spíše otázkou. A proč neharmonizovat? pokud jsem to dobře chápal, můžete lpět na svém vlastním národním systému, samozřejmě. Jako starý právník nebudu říkat opak. Ale skutečně existují eh, právní pravidla, která se týkají hodnot, které chceme obhajovat. A tady se jedná o něco, co je velice praktické, ale co může mít eh, negativní, výrazné dopady, pokud se nepodaří zjednodušit a harmonizovat. A pokud se nepodaří jak si prodloužit v některých zemích tuto promlčecí lůtu. Uznávám, že to vaše desetileté období je velmi pohodlné a respektuje všechny oběti, ale domnívám se, že pokud se dohodneme na slušné lhůtě, já jsem hovořil o pěti, šesti letech, tak by to mohlo uspokojit všechny, aniž bychom se dotkli hodnot národního systému. Thank you very much. Any other speaker? Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další si přeje se vyjádřit? Nikoliv? V tom případě bych rád poděkoval všem našim váženým hostům, včetně paní Papetas, která byla přítomna virtuálně. Pan předseda také laskavě děkuje tlumočníkům za čas navíc a děkuje také všem za cené příspěvky.